Eh, hlasování bude zítra. Eh, dále máme zde požadavky na obsazení delegací z strany EPP a toto bude eh, oznámeno písemně.